která eh, by měla následovat, eh, eh, bude předmětem hlasování zítra. A ta příští schůze se bude konat zítra ve čtvrtek 26. listopadu a začne v 9 hodin. Pořád jednání je k dispozici na eh, webových stránkách Evropského parlamentu a tím eh, přerušuji naší schůzi a dobrý večer.